Dobrý den a nyní pokračujeme v zasedání. Nejprve oznámení konzultaci. Na základě konzultací s politickými skupinami eh, předložím nadcházející návrh pro změnu zítřejšího programu diskuse o ústně položené otázce eh, o vyjednávání Austrálie a Novým Zélandem eh, povede k usnesení, o kterém se bude hlasovat na první plenárním zasedání v únoru. Má někdo námitky? Pan Helmut Schulz, prosím. Um, Pane předsedající, děkuji. My jsme proti hlasování na prvním uh, únorovém plénu a na základě dohody se spolupravodajem panem Kaspary a panem Langem chceme navrhnout, aby se hlasovalo na druhé únorové plenárce protože ne, nevidíme smysl v tom, abychom to uspěchali, protože ve výboru budeme hlasovat eh, příští týden. Dobře. Dobře, budu tedy nechat hlasovat návrh pro druhé plenární zasedání. Kdo je pro, prosím přihlašte se. Proti? Eh, zdržel se, přijato. A nyní se dostáváme k hlasování, bude to krátké. Začínáme se zprávou pana Moráše o automatizované výměně údajů, co se týče údajů o registraci vozidel v Lotyšsku. Hlas, začínáme hlasování. Končím hlasování.